Good afternoon, dear colleagues. We are going to have our hearing. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dnes nás čeká slyšení, na které se velice těšíme. Tématem je znovu usídlování. Máme zde vzácné hosty a ještě předtím, než začneme, tak začneme oficiálně naši, naše jednání výboru LIBE, které bude vlastně pokračovat hlavně zítra. Takže nejprve schválíme návrh pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak které by poslanci přítomní zde vznesli, tak je tento návrh pořadu považován za schválený. Dále mám některá sdělení. Za prvé, co se týče jazykového režimu, eh, prosím, vezměte na vědomí, že bohužel dneska nemáme ani dánštinu, ani liteštinu, lotyštinu, maltštinu, maďarštinu, ani galštinu. Tak mám ještě dal, další sdělení. Za prvé musíme schválit podle článku 205 eh, doporučení ze schůze koordinátorů. Za prvé se jedná o jmenování zpravodajů. Paní Seraja Post za skupinu SAD byla jmenována zpravodajkou k prováděcí zprávě o směrnici, která se týká Evropského ochranného příkazu. Eh, zde jsme, je to podle článku 55 s výborem FEM. E Dále paní Mlinár za skupinu ALDE je zpravodajkou zprávy, která se týká víceletý rámec pro, Evropskou, pro agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018-2022. Dále zpravodajové pro stanovisko. Za prvé paní Steven za skupinu EKR byla jmenována zpravodajkou, respektive navržená zpravodajkou. Je to stanovisko, které má velice dlouhé e, téma. Registrace osob, eh, kteří se plaví na eh, plavidlech, které eh, jsou z přístavu členských států a tak dále. A také se to týká eh, formalit oznamovacích povinností pro plavidla. A nakonec ještě pan Fioty, který byl jmenován zpravodajem na stanovisko, které se týká finanční pravidla, která se týkají souhrného rozpočtu Unie. Takže se ptám, zda tento výbor schvaluje doporučení koordinátorů a tímto jsou tedy schválena tato doporučení. A teď už mi dovolte velice přele přivítat eh, jednak paní zpravodajku, paní Malin Bjork, protože se dostáváme k třetímu bodu dnešní schůze a čeká nás dvouhodinové slyšení, v němž se budeme věnovat otázkám nového rámce Evropské unie pro znovu usídlování Týká se to tedy osob, které, jsou, které potřebují mezinárodní ochranu a jsou ze třetí země a budou přesídleni do jednoho z členských států. Je to vlastně jedna z takových zásadních otázek, které se ní věnujeme a právě znovu usidlování je jedním z témat, které je jedním z nejobtížnějších a zároveň tedy je velice důležité zpravodajem, tedy respektive zpravodajka je zde a dnes jste vlastně to jsme vlastně, eh, jsme se zašli za tím účelem, abychom se věnovali tomuto, tomuto tématu, tomuto návrhu. Jak už jsem říkal, jedná se vlastně o eh, návrh nařízení, kterým se eh, zřizuje rámec Evropské unie pro znovu usídlování a kterým se Um, mění nařízení 516 lomeno 2014. Je to vlastně součást nového společného evropského azylového systému a je to také součástí druhého balíčku legislativních návrhů, jak ho reformovat. Takže na úvod chci říci, že toto nařízení, jak říká komise, má eh, přinést eh, permanentní eh, vlastně Eh, stálý rámec a jednotné postupy pro znovu usídlování v celé Evropské unii. Má se to týkat tedy přijímání příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti. Nicméně budou to členské státy, které budou rozhodovat, kolik lidí přijmou. Každý rok komise připojí, eh, pardon, eh, vypracuje speciální plán, který také, kde bude také speciální režim a toto všechno vlastně schválí Rada a komise. Tento rámec pro znovu usídlování také stanoví kritéria, které se musí brát úvahu, když se budou um, stanovovat regiony nebo třetí země, z nichž to znovu usidlování bude probíhat. Také tam bude soubor standardních postupů pro výběr eh, kandidátů a pro zacházení s nimi. Také tam budou společná kritéria pro způsobilost pro znovu usídlování. Budou tam také společné důvody, které mohou být eh, jmenovány k tomu, že některý kandidát může být vyloučen. A dále tam také budou dvě různé, dva různé postupy, buď postup řádný nebo postup zrychlený. Kolegyně Malin ještě bude hovořit o podrobnostech, ale už eh, nyní můžeme říci, že poslanci mají mnoho otázek, například eh, jak to bude s financováním toho celoevropského tématu, jak to bude s těmi výběrovými kritérii, také poukazovali třeba na otázku sjednocování, slučování rodin, na to, jak to bude, pokud někdo e, požádá o e, v jednom členském státu a bude eh, mu to tedy zamítnuto, zda může nebo zda nemůže požádat v jiném členském státu po určité době, také otázka prováděcích aktů a tak dále. Takže o tom to je pouze část věcí, o kterých budeme dnes hovořit, ale prosím, chci říci, že otázka znovu osidlování je jedním z důležitých nástrojů celé, celého širšího asilového plánu. Víme zatím, že to zatím e, nefunguje příliš dobře. Dnešní slyšení bude velice důležitou součástí celé té diskuse. Velice rád teď předávám slovo zpravodajce, která má na starost toto důležité téma. Je to paní Malin Bjork, která rovněž představí naše význačné hosty. Malin, máš slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych nejprve poděkovat našim hostům, kteří jsou dnes zde s námi. Pro mou práci i pro práci kolegů je jejich přítomnost velice důležitá. Budu pokračovat švédsky, takže prosím, pokud potřebujete tlumočení, nasaďte si sluchátka. mám tu výhodu naslouchat řečníkům, abychom si upřesnili představu o naší práci a také situaci v terénu. Jak řekl předseda, tento návrh je jedním z několika legálních možností, jak se dostat do Evropské unie. A je třeba, aby tato zásadní otázka byla správně pojata. Měli bychom být spravedliví. Co to znamená? Zna... Rámec musí vycházet eh, z politické zkušenosti. Měli bychom jasně definovat eh, použitelná pravidla a národní i mezinárodní instituce by měly spolupracovat. A je třeba také vycházet z práce nevládních organizací v terénu. Aby došlo k, ke kvalitnímu přesídlení, je třeba zlepšit stávající formy práce. Musíme být schopni přijímat více uprchlíků než dnes. Jsme svědky nárůstu počtu přijatých osob, ale náš návrh eh, chce situaci zlepšit. Milí kolegové, problém přesídlování existuje v některých členských státech a je tu skutečně snaha o sdílení odpovědnosti mezi námi. Členské státy se, se musí vzájemně podporovat. Je to humanitární program, který se snaží ochránit co nejvíce lidí a přesídlování má být eh, buď národní nebo celoevropské. A to je věc rozhodnutí. Zabrání to spontánnímu vstupu do Evropské unie, to je jiná věc. Dojde k jejich poklesu. Hrozí, že takto vlastně dojde k, ke změně a stane se to určitou formou kontroly migrace. Máme zkušenosti, a Evropská unie by měla podporovat členské státy a jejich programy. Může být takový evropský program lepší, když se podaří zrušit ty programy na národní úrovni. Měli bychom se o ně opírat. V Evropském parlamentu jsme se zasadili o zdokonalení návrhu. Budeme se zabývat různými aspekty Vyslechneme několik zúčastněných subjektů, mezinárodní instituce, národní experty, pracovníky v terénu, dobrovolníky v terénu a také naši hosté zmíní své stanovisko, abychom zde v Evropském parlamentu neudělali žádnou chybu. Postupně vyslechneme Evropskou síť pro migraci EMN, která nás seznámí s komparativní analýzou programu přesídlení v jednotlivých členských státech, potom UNHCR, což je ústřední subjekt v terénu. Vyslechneme také organizaci ICMC, Mezinárodní komis, katolickou komisi pro migraci, která zastupuje různé dobrovolnické organizace. A to je ústřední předpoklad pro fungování programu přesilování. Oskar Ekblad za švédskou migrační agenturu uvede, jak je možné tento program konkrétně naplňovat. A jsem velmi ráda, že vás zde mohu přivítat a těším se na vaše vystoupení. Thank you very much, Marlon. Děkuji. kolegyně eh, zareaguje na řečníky a eh, poté i na to, co zazní od poslanců. Takže teď začneme prezentací eh, Evropské migrační sítě no, a sice představením studie komparativní, kterou představí Bernd Parusel ze švédské migrační agentury. Bernte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych také poděkoval Malenberg a členům výboru Libe za pozvání a za příležitost představit eh, tuto studii. Tato studie je zcela nová a já jsem velice rád, eh, že zde ji mohu představit. Když jsme eh, ji zahájili před eh, rokem, tak jsme doufali, že vyvolá nějaký zájem, ale nepředsvídali jsme, že eh, rovnou přispěje k legislativnímu procesu a to je samozřejmě velmi dobré. Doufám, že ti z vás, kteří si to přečtou, naleznou užitečné informace o tom, jak funguje toto znovu usídlování v jednotlivých členských státech. Pokud jde o důvod pro eh, tuto studii, tak eh, po celém světě je čím dál tím více uprchlíků. Pokud jde o situaci v Evropské unii, tak ta je poněkud chaotická. Jsou zde mimořádné migrační tlaky a uprchlíci podnikají eh, nebezpečné cesty, aby se dostali do Evropy. Zdůrazňuje se tedy, že je třeba nových a legálnějších cest k potřebné ochraně. A jedním z cílů bylo prostudovat eh, ty stávající legální cesty. Cíl této studie Dalším cílem bylo tedy eh, zmapovat eh, znovu sídlovací a humanitární eh, programy v EU a v Norsku, zjistit, jak fungují, prošetřit, jestli se nevyvíjí nějak, získat přehled o výzvách a získaných ponaučeních a kromě toho jsme ještě zkoumali soukromé sponzorské systémy, které jsou k dispozici v některých členských státech. Pokud si budete chtít přečíst tu studii sami, tak um, ji máme ve třech hlavních formátech. Hlavní je schrnující zpráva, kde se tedy eh, schrnuje eh, situace eh, na 61 stránka, potom je krátké shrnutí pro ty, kdo nemá jí čas číst, tam je jenom 8 stránek těch nejdůležitějších zjištěních a potom je zde ta analýza z národních zpráv ze všech zúčastněných členských států, tedy 24 jednotlivých zpráv je tady k dispozici. Ta studie se týká 23 eh, členských eh, států EU a Norska. Netýká se Dánska, Portugalska, Rumunska, Slovenska a Řecka. Rád bych eh, definovat eh, ty pojmy. Co to je znovu usídlení? Je to <clears throat> eh, v transfer eh, příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti na záležitost UNHCR a na základě mezinárodní ochrany do třetí země nebo členského státu, kde budou moci se trvávat s uprchlickým statusem. Potom pokud je o humanitární přijetí, tam to není příliš definováno a jde víceméně o něco trochu jiného než mm, o, o, o to, že jedna nebo více podmínek na znovu osídlení nebyly splněny. Nebo ty ulice tam mají dlouhodobou perspektivu. Jenom stručná statistika. Od roku 2011 do roku 2015 Hlavní eh, přijímající země eh, pro znovu usídlení eh, jsou Německo, Švédsko, Norsko, Finsko a Británie a po nich Nizozemsko, Francie, Rakousko. Je řada zemí, které nejsou v grafu, kde se to zahájilo, ale kde ta čísla jsou poměrně stále nízká. Potom je tady ještě jeden graf. Tohle je možná zajímavé abyste eh, měli takovou eh, představu o tom, jak je to velké. Srovnali jsme počet eh, znovu sídlených lidí v Evropě s pozitivními rozhodnutími o žádostech o azyl. Takže ten modrý sloupec jsou žadatelé o azyl, kteří byli přijati. Takže pořád vidíte, že ten tradiční teritoriální azyl je hlavní způsob, jak udělit ochranu a znovu usídlení je zatím jenom velmi malý podíl, ale to by eh, se určitě mohlo eh, zvětšit. Teď se podívejme na vývoj v čase. Když začalo několik členských států, tady uvidíte, že eh, některé země už usídlují velmi dlouho, mají značné zkušenosti, ale potom od roku 2010 ten počet zemí se opravdu zvýšil poměrně výrazně, zejména v letech 2015 až 16. Tenhle obrázek ukazuje, jak eh, rozčlenit členské státy EU na čtyři skupiny? Jsou země, které mají program eh, stálého znovu usídlení, Potom je tady eh, skupina, která má jak znovu usídlení, tak eh, další humanitární eh, přijetí ad hoc, to je Rakousko, Česká republika, Německo, Irsko a Británie. Potom jsou země, které, mm, které mají ad hoc znovu usídlení a humanitární přijetí. A potom je tady skupina zemí, které v současné době zřizují systémy znovu usídlení. Kypr, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko a Malta. Hlavní srovnání mezi jednotlivými zeměmi. 17 členských států a Norsko má nějaký program znovu usídlení nebo humanitárního přijetí, nebo je mělo v minulosti, zatímco 6 členských států žádné takové zkušenosti eh, s eh, tímto nemá. Když hlavními eh, cíly těchto systémů je to tež, a sice poskytnout eh, ochranu potřebným pomoci eh, zemím, eh, na které se uprchlíci upravdili jako první a nalézt trvalé řešení pro uprchlíky, tak se systémy mění svými parametry, typem, kvótami, selekčními prioritami, metodami a tak dále. Jenom stručně k některým těmto parametrům. Pokud jde o metody výběru a status těch přijímaných, tak UNHCR obyčejně eh, vytipuje kandidáty pro znovu usídlení no, a to konečné rozhodnutí je na členských eh, státech. Potom eh, probíhají výběrové mise do uprchlických táborů nebo mm, se to také dělá dokumentární prověrkou. To znamená, že se to dělá z kanceláře. Posoudíte, tedy jenom se posuzují dokumenty předložené UNHCR. Obecně znovu eh, usídlení je pro lidi, kteří byli uznáni jako uprchlíci eh, UNHCR. Některé ženské státy nabízejí ovšem ještě dodatečnou ochranu a některé znovu posuzují ochranu, kterou UNHCR už poskytl. Jiné ne a eh, spolehají se na to, co předloží UNHCR. Samozřejmě toto může být buď dočasné nebo trvalé. Potom jsou ještě další eh, eh, kritéria pro eh, stanování priorit. Některé členské státy mají kritéria, jako je typ a stupeň zranitelnosti. Ti, kteří přežili například násilí nebo mučení nebo osoby, které potřebují lékařskou pomoc Některé eh, se zaměřují eh, na konkrétní věkové skupiny, buď eh, starší lidi, nebo děti, nebo svobodné matky. Některé země zohledňují jednotu rodiny a dřívější vazby, které uprchlíci mohou mít s cílovou zemí a někteří také, některé také posuzují integrační potenciál. Pokud jde o, o vylučující kritéria nebo snížení priority, tak to také některé členské, e, členské státy používají a zajímavé je, že některé členské státy mají e, v rámci své celkové znovu usídlovací kvóty nouzovou kvótu pro uh, naléhavé případy, například Nizozemsko, Švédsko a Finsko. Pokud jde o uh, udělený status, kvóty a zeměpisné priority, eh, které se uplatňují, tak většina členských států ehm, uděluje ehm, uprchlíkům a, a příjemcům ochrany, a, eh, kteří přišli jako žadatelé o azyl, stejný nebo podobný status. Nicméně a, eh, zajištění ubytování a integrace se může lišit. Většina eh, zemí používá roční nebo víceleté kvóty pro znovu sídlení a většina z nich stanovuje zeměpisné priority ohledně toho, odkud eh, přesídlovat. V poslední době samozřejmě je tady velké zaměření na eh, Syrice. Pokud je o situaci po příjezdu, tak některé členské státy ubytovávají, eh, jsou usídlené uprchlíky v přijímacích eh, nebo transitních centrech. Některé eh, země zajistí trvalé ubytování okamžitě. Všechny členské státy musí samozřejmě mít integrační systémy zavedené, ale ty se liší, pokud jde o jazykové kurzy, přístup na trh práce a tak dále. Některé členské státy vytvořily vnitřní systém alokace a distribuce tedy přidělování eh, těchto eh, uprchlíků do obcí, některé ne. Pokud je o soukromé systémy, tak tady do těch se tedy zapojí soukromí aktéři. Eh, liší se to poněkud a my jsme to pokusili zmapovat a zjistili jsme, že v pěti členských státech jsou formální systémy soukromého sponzorství. Jsou velmi malé, kromě Německa, kde řada lidí byla eh, přijata a vzhledem k soukromým eh, vazbám na oprchlíky, kteří už eh, jsou v Německu. Tohle se často po doba sjednocení rodin Nicméně není to na základě formálních pravidel eh, znovu sjednocení rodin. Někdy je to eh, také v eh, rámci ně, to byl nějaký náboženský prvek, že se země zaměřují na určité náboženské skupiny. Nicméně obecně je to omezené a některé země řekly, že to není. Tedy uvádějí, že, to, že, že se o to zajímají, některé nikoliv. Jaké výzvy jsou s tímto spojeny? Samozřejmě před odjezdem a no, po odjezdu by se to dalo rozdělit. Před odjezdem eh, je to, že ty eh, eh, výběrové postupy trvají hodle, hodně dlouho, jsou tam logistické překážky a, nebo dokonce bezpečnostní rizika ve třetích zemích pro takové selekční mise a potom také je těžko pro ty lidi zajistit dokumenty, a potom poskytování informací před odjezdem a kulturní orientace, to je někdy velká výzva, protože samozřejmě to si vyžaduje zdroje i lidi. Nicméně se považuje za důležité ukazovat, Tak mm, dávat lidem eh, informace o tom, co můžou čekat, až přijedou. Pokud jde o eh, příjezd a po příjezdu, tak zajištění ubytování je často problém, nedostatek eh, bydlení, tedy zajištění jazykových kurzů, samozřejmě vytvoření, tedy zajištění speciálních potřeb a zajištění eh, příležitostí k zaměstnání. Jak to vyřešit, tyto výzvy? Je třeba dobré koordinace mezi orgány, to je značně naše, naše studie ukazuje, například mezi eh, eh, celostátní a obecní úrovní. Dále je třeba poskytnout adekvátně realistické informace na přípravu těch přicházejících, tak by věděli, co čekat, když přijedou. Zlepšení eh, situace eh, je považováno za eh, důležité a zajištění trvalého ubytování hned po příjezdu také. A další bod, bod bylo zvýšení úlohy místního společenství a dobrovolníků, tak aby uprchlíci nebyli ponecháni svému osudu po té, co přijedou. Někdy dokonce vrstevníci nebo jiní uprchlíci z té eh, zemi, kteří už tam jsou, poskytují eh, podporu těm, kteří právě přijeli. Závěrem bych řekl, že pokud je o závazky jednotlivých zemí, tak ty se zásadně eh, zvýšily v posledních letech, nicméně znovu sídlení je stále poměrně malé. Pravděpodobně je to stále ještě malé, malá, aby, aby mohlo fungovat jako alternativa nelegálnímu vstupu. Ale pokud to má být skutečná alternativa, tak počet míst se bude muset eh, poměrně výrazně eh, zvýšit. Nicméně to usídlení by mělo být eh, podporováno jako řádný proces, měly by do něj být zapojeny obce, měly by být zdůrazněny pozitivní zkušenosti. Velkou výhodou znovu je, že nabízí zemím, které, které přijímají lidi, dopředu možnost naplánovat to, co je třeba integraci A další věc by byla eh, soukromé sponzorství. Některé země, které eh, to používají do značné míry, jako Kanada, je třeba dále studovat. Rád odpovíme jakékoliv vaše dotazy. A samozřejmě můžete zaslat e-maily a kontaktovat mě ještě po dnešku. Budete-li chtít další informace, děkuji vám. Děkujeme. A vaše Prezentace je také na internetu, pokud chcete podrobnosti. Je tam tady ta studie na internetu. Pokud eh, si chcete najít nějaké další údaje, tak, eh, nebo případně širší kontext, tak je to k dispozici na internetu. Na konci všech prezentací také bude prostor na vaše dotazy. Pokud se někdo chcete teď eh, akutně na něco zeptat, tak samozřejmě můžete, ale případně tedy nám to dejte na vědomí, ale jinak bychom všechny otázky vznesli až nakonec. A nyní nás tedy čeká prezentace pana Emada Aze Sedraka, který je vysokým představitelem eh, úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN a který má na starosti právě znovu usidlování. Máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji za to, že jste nás pozvali do vašeho výboru a že jste nám dali tuto příležitost projednat tento velice důležitý milník, této, tuto iniciativu Evropské komisi Evropské unie jako celku. Dnes se zde máme různé prezentace. V tomto panelu eh, hovoříme o eh, znovu usilování, což je taková aktivita, společná aktivita par excellence. A zde vidíte, že jsou zde zastoupeny různé subjekty, eh, jak politické orgány, tak občanské, neziskové organizace a tak dále, které díky bohu všechny spolupracují. Domníváme se, že toto je vlastně jedna, taková, jedna z prvních formálních příležitostí, jak spolupracovat formálně s Evropskou unii a s evropskými institucemi, s evropskými orgány. A proto spolupráce na řízení tohoto velice důležitého rámce. Na začátku bychom se rádi podělili o naše úvodní komentáře a podněty. Také si velice rádi vyslechneme i vaše názory. Myslím si, že ta diskuse bude důležitá. Nakonec by to mělo vést k vytvoření odolného programu Unie pro znovu usídlování, o kterém tak dlouho voláme. Rovněž jsme chtěli formulovat svou pozici a doufáme, že členské státy budou mít na to stejný pohled a že tedy v těch následných týdnech, kdy se o tom bude hovořit, se na tom shodneme. Na, na začátek bych chtěla říci, že tento rámec je velice dobrou reakcí na to, že se musí odpovědnost globálně sdílet. Asi nebudeme příliš dlouho hovořit o těch skutečnostech, o faktech, o tom tedy, že dochází k takovému celosvětovému vysidlování, že je zde potřeba na to reagovat v roce 2017 podle našich odhadů se dá do pohybu asi 1,2 milionu lidí, kteří, respektive 1,2 milionu lidí bude potřebovat eh, znovu usídlení, čili tento rámec je na místě a pravdu je i zapotřebí, abyste byl odolnější eh, program pro znovu usídlování eh, ze strany Evropské unie a je také důležité, aby byla globálně stílená odpovědnost Vidíme, že je to všechno konzistentní i se závazky členských států podle New Yorkské deklarace z 19. září, kde se hovoří o tom, že znovu usidlování musí být posíleno, plus ještě i další trasy pro přijímání uprchlíků musí být posíleny. Vysoký komisař pro uprchlíky vítá tuto iniciativu Evropské unie. Domníváme se, že to je eh, úsilí, výsledek dlouhého úsilí a spolupráce. Rovněž se domníváme, že je to příležitost, jak znovu podtrhnout a posílit partnerství. v oblasti znovu usidlování. U NHCR v kontextu znovu usidlování v Evropě je aktivní už celé roky, desetiletí a připravuje velice silné vnitrostátní programy v jednotlivých členských státech Evropské unie. Také jsme spolupracovali s Evropskou komisí. Rovněž eh, jsme pracovali na schématu, které je vlastně aktivní od července 2016. Už 11 členských států se zapojilo do aktivit znovu usidlování prostřednictvím tohoto speciálního režimu. Čili je to opravdu takový duch spolupráce. To bych chtěl ještě jednou zdůraznit a to je cesta, jakou se dostáváme vpřed. Jak vidíme svou roli? Domníváme se, že můžeme poskytnout podporu a také můžeme tím vlastně mm, využít určitý pákový efekt a zlepšit, eh, zvětšit hodnotu je dobré, že zde bude další systém vedle už té existující architektury. Bude zde nový rámec, který bude řídit aktivity znovu usídlování v členských státech. A má to být také dlouhodobý rámec. Chtěli bychom, jsme velice rádi, že můžeme tento projekt, tento eh, proces podpořit. Chtěl bych ještě zdůraznit pár zajímavých věcí, Za prvé chci říci, že vítáme, že v tom rámci se hovoří o snaze toho, aby zde byl vlastně ten program pro znovu usídlování ještě vedle toho speciálního systému humanitárních přijímání že to má být dodat vlastně doplňkový program. Slyšeli jsme také nyní z této prezentace, že Evropské unie mají své speciální programy takže ta myšlenka doplňkovosti je zásadní a to ze dvou důvodů. Za prvé, umožní nám to nabídnout adicionalitu k těm stávajícím programům, čili ty vnitrostátní programy nebudou nahrazeny, ale budou doplněny, budou tam místa navíc nad rámec těch nadnárodních programů. A druhá věc, o které také hovořila ta předchozí prezentace, už máme k dispozici mnoho osvědčených postupů a mnoho hezkých příkladů z různých členských států, například ten systém eh, nouzových kvót a dalších věcí, které vychází z vnitrostátních programů a které by i nadále měly existovat. Eh, měly by tam být také speciální eh, režimy pro takové ty úzkoprofilové skupiny nebo pro, pro takové ty Ehm, pro ty případy, které vlastně nejsou v těch širších kategoriích. Ještě později si vyslechneme švýcarskou prezentaci kolega Oskara a ten bude hovořit právě o jejich systému, který rovněž dokáže reagovat na některé specifické potřeby. Dozvíme se i o určitých eh, dobrých příkladech a je důležité, abychom na tyto příklady navazovali. Chtěli bychom, aby tento rámec Evropské unie přispěl k větším počtům osob, které budou znovu usídleny. Víme, že ta potřeba je veliká, že je zde velký počet potřebných osob a chtěli bychom, aby ta čísla e, reagovala na tu potřebu. Zároveň jsou zde ještě finanční potřeby a také je zde technický rozměr mm, celé věci. Je zapotřebí, aby členské, pardon, aby země, které zatím třeba nemají dost e, zkušeností se znovu usídlováním, měly k dispozici i různé technické zdroje. Pak je zde otázka ještě předvídatelnosti a plánování. Víme, že tento rámec usiluje o to, aby členské státy měly e, možnost e, podávat konkrétní závazky. Víme, že je velice cené, aby existovala určitá předvídatelnost, určité plánování, zejména v oblasti znovu osidlování, čili my zde vítáme, že zde bude určitý, e, určitý prvek předvídatelnosti, aby bylo možné plánovat počty na následné roky. Chtěli bychom, aby to plánování bylo také v souladu s naším obecným plánem. Možná, že někteří z vás vědí, že ten plán eh, vedeme, eh, máme zde speciální výroční tripartitní konzultace, které probíhají každý rok v červnu, kde vytváříme tento, tyto odhady, tento plán. Také je zde důležité mít nejenom roční plány, ale spíše víceleté plány, což umožní udržitelnost systému a také strategické využívání strojů. Víme rovněž, že tento návrh hovoří o dvou způsobech. Jednak je zde řádný postup a pak je zde zrychlený postup. Rovněž bych chtěl zdůraznit také význam toho, že všechny ty postupy mají být eh, ukončeny co nejdříve. To skutečně vítáme. Myslíme si, že UNHCR a všechny členské státy plus všichni eh, aktéry, všichni aktéři v celém tom procesu musí spolupracovat, aby nedocházelo k duplikaci při práci, abychom využili přidanou hodnotu, kterou může přenést každý ten aktér v celém tom řetězci. A to už u NHCR začalo tuto práci dělat s různými členskými státy. A opravdu ehm, my tento odkaz v textu vítáme. Zároveň si myslíme, že ten rámec by mohl obsahovat ještě nějaký speciální mechanismus, který by umožňoval přijímat eh, osoby z nějakých urgentních nebo mimořádných naléhavých důvodů, už vlastně to tady vychází z těch eh, programů, které jsou v jednotlivých členských státech eh, a které přináší dobré zkušenosti a snažíme se tyto věci naroubovat do tohoto nového rámce. Hovořil jsem o tom, že tam budou dva postupy, řádný a zrychlený. Návrh eh, propojuje tyto postupy se statutem, které ty osoby získají. Tak znamená, u zrychleného postupu by to byla pouze doplňková ochrana, v řádném postupu by to byl statut uprchlíka. My si myslíme, že by to nemuselo být takto navázáno, protože máme například zkušenosti z Turecka, které ukazují, že několik členských států bylo, dokázalo vést zrychlené postupy a zároveň nemoh, nemuselo docházet k tomu, že by ten statut, který ten člověk získal, byl ten nižší. Pak je zde ještě řada dalších věcí, které, na které jsme chtěli upozornit. Je důležité si uvědomit, že hovoříme o kontextu neřízeného pohybu osob, které směřují do Evropy. Toho jsme byli svědky v minulých letech. Hovoří se o tom, jak vlastně řídit tuto migraci. Ale to znovu usídlování, které trvá několik let, to je právě jedním z takových věcí, která může dobře sloužit k tomu, abych, aby ti lidé mohli zahájit nový život v jiné zemi. Zároveň se, sice tam jsou určité společné rysy pro všechny migrany, ale, migranty, ale jinak jsou tam e, různé specifické rysy. Takže i když chápeme obecně přání členských států mm, vybrat si nástroje, které budou dobře řídit migraci, tak chceme říci, že ten rámec Unie pro znovu usídlování nemá být nějakým rámcem, jak řídit eh, efektivně migraci, ale má to být způsob, jak pomáhat osobám, které eh, potřebují pomoc. A to je tedy takový důležitý rámec, eh, důležitý pohled, který jsme chtěli zdůraznit. Máme takový pocit, když se díváme na ten text. Když jsme také otázka strategického využívání znovu usídlování. E, je důležité, aby znovu usídlování se nestalo jediným řešením, kterým se vlastně e, vyškrtnou všechny ostatní možnosti, jak těm osobám pomáhat. Toto strategické využívání znovu usídlování nemá znamenat e, to, že se nebudou používat třeba jiné politiky, například návratová politika nebo eh, to, že země prvního vstupu eh, nebude mít určité povinnosti, to určitě ne. Pak je zde ještě otázka výběru regionu pro tento rámec. Z jakého regionu budou ti lidé vybíráni pro znovu usídlování? O tom ta zpráva hovoří poměrně podrobně. Jak už jsem říkal, tak hm, tento rámec bude vycházet z každoročního odhadu UNHCR, které e, bude vytvořeno v tom červnovém, na té červnové tripartitní konzultaci, kde odhadneme potřeby, no, počet potřebných osob. A tam v tom našem odhadu budou také zdůrazněny regiony, podle, z nichž podle našeho názoru mají být e, lidé vybíráni. Domníváme se, že ty regiony a výběr regionů, kde vést tyto cílené programy znovu usidlování, musí vycházet z našich odhadů. Až budou připravovány ty jednotlivé plány jednotlivých členských států, tak eh, z toho musí vycházet. Dnes se soustředíme hlavně na Sýrii i z našeho pohledu NHCR, protože 40 eh, všech usídlených osob jsou právě Syřané. Pak jsou zde ještě další důležité body. Jak můžeme lépe spolupracovat, abychom tento rámec skloubili s těmi ostatními nástroji znovu usídlování? Možná se trošku budu opakovat, ale chci říci, že už teď existuje uh, Eh, jiný eh, program, který právě vedeme prostřednictví UNHCR a který už více než 20 let existuje. Díky tomuto rámci jsme byli schopni spolupracovat se zeměmi a i s dalšími aktéry, s nevládními organizacemi, s Mezinárodní organizací pro migraci a s dalšími. Uh, abychom definovali celou strukturu, která nám umožní provádět znovu usídlování. To znamená, jaká jsou kritéria způsobilosti pro to, aby člověk mohl být eh, znovu usídlen, jaká je odpovědnost jednotlivých aktérů v tom řetězci znovu usídlování. Domníváme se, že by bylo důležité, aby tento nový rámec vycházel z těch bývajících a aby je doplňoval neměl by formovat zcela novou strukturu, která by mohla být buď paralelní k těm stávajícím, anebo by je dokonce duplikovala. To je také důležitý aspekt. Pak je zde ještě jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit. Je důležité uvědomit si, že aktéři toho celého procesu mají různé povinnosti, různé, eh, různé úkoly a různou odpovědnost. Možná bychom to ještě měli lépe definovat v tom celém rámci. Musíme tež eh, zaručit, že každý využije dobře svou přidanou hodnotu. Například je tam eh, identifikace těch potřebných osob, stát bude mít odpovědnost eh, tak ta identifikaci Mezinárodní organizace pro migraci může zajistit různé ty předodjezdové programy. Ehm, pak tam jsou nevládní organizace, které se zase mohou podílet na dalších eh, fázích, čili bude to taková celá mozaika všech aktérů, kteří nakonec celý ten postup složí. Rovněž jsou zde různé cíle znovu usídlování. Hovořil jsem o strategickém využívání nástroje znovu usídlování, ale samozřejmě asi víte, že UNHCR má určitou unikátní pozici v tom být eh, poradním hlasem, kdy je možné znovu usídlování používat pro strategický účel. Já bych teď jenom ještě stručně chtěl trochu podrobněji zmínit eh, slučování rodinných příslušníků a také ta kritéria. Víme, že e, kritéria způsob, e, způsobilosti také hovoří o možnosti e, slučování rodinných příslušníků. A máme pocit, že to může být trošku, že může docházet k trochu k mlžení hranicí mezi tomu, že člověk má právo na sjednocení rodiny na jedné straně a na druhé straně je tedy ten nástroj znovu usídlování jako pomoc pro uprchlíky. Domníváme se, že je to důležitý aspekt, musí se tyto dvě věci ještě přehodnotit. Chtěli bychom, abyste byl speciální program eh, novou slučování rodin, který bude v souladu s tou New Yorkskou deklarací. Tento návrh také hovoří o tom, že bude zřízen eh, výbor pro znovu osidlování na vysoké úrovni. Opět si myslíme, že už teď existují určité struktury, které by mohly být pouze eh, trochu upraveny, aby tomuto cíli sloužily. To je z mé strany vše, omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouze. Chtěla jsem vám pouze říci pár podnětů a pár komentářů z naší strany. Jak už jste zaznělo, to je vlastně taková první příležitost, kdy hovoříme o tomto novém rámci pro znovu usídlování. Doufejme, že v následných eh, dnech budou ještě další příležitosti pro diskusy. Velice rád odpovím na konci vaše dotazy. Děkuji. To bylo velmi přínosné. Parlament bude měnit tento návrh a v této fázi vím, že Malin Bjork chce stručně komentovat. Velmi stručně máme ještě tři prezentace, ale budeme očekávat eh, váš eh, příspěvek, ale poznamenal jsem si vaše úvodní vystoupení a je potřeba ještě více rozpracovat jak zajistit, abychom nevytvářeli paralelní struktury a jak může navázat eh, tento program pro přesídlování Evropské unie na stávající struktury. Takže děkuji vám mnohokrát určitě se k vám vrátíme. Děkuji. Tyto věci ještě rozvedeme. Další na řadě je prezentace společného prohlášení nevládních organizací k rámci a chci poděkovat nevládním organizacím, které jsou přítomny a které přispěly jak zprávě Malin, tak dřívějším klíčovým zprávám u azylového balíčku, včetně zprávy o relokaci. Petra Huek vede Mezinárodní katolickou komisi pro migraci a ta předloží společné prohlášení eh, nevládních organizací k dokumentu komise. Takže Petro, prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Malině Bjork a výboru Libe za možnost se zamyslet nad návrhem komise. My jsme se jsme spolupracovali s řadou nevládních organizací nad eh, tímto prohlášením, které poměrně podrobné a nemyslím si, že za 10 minut to probereme úplně do detailu, ale naznačím některé věci. Chci jenom uvést, že nevládní organizace, které velmi dlouho se zabývají přesídlováním a snaží se, aby tento program fungoval v zemích první, prvotního azylu, ale také se zabýváme integrací a přijímáním uprchlíků, takže vlastně celým spektrem této tematiky. A organizace, které přispěly k tomuto prohlášení, jsou Caritas Evropa, CCMI, Komise církví pro migranty v Evropě, ECRE, Evropská rada pro uprchlíky a exulanty, ICMC a také čer- kancelář Černého kříže v, při Evropské unii a Zabavili jsme se, zabývali jsme se jednotlivými součástmi návrhu a zmínili jsme některé obavy, když také zdůrazňujeme význam a potřebnost harmonizovaného přístupu, ale přesto bychom chtěli naznačit oblasti, kde by mohlo dojít ke zlepšení. Za prvé, chceme říci, že rámec by neměl vlastně podmínit přesilování na spolupráci třetích zemí, ale měl by místo toho se soustředit na potřeby přesídlování a definované situace, včetně eh, trvalejších uprchlických situací, to je situací, kde uprchlíci zůstávají déle než 10 let uprchlických táborech. Zaznamenali jsme, že nařízení by mohlo být transparentnější a mohlo být jasněji strukturované. Tradič, není, neodpovídá tradičnímu, tradiční struktuře, včetně dokumentů OSN pro sjednocení rodin, pro humanitární víza a podobně. A potom bychom mohli říci, že sponzorované přesídlení není vlastně typ přesídlení, ale je to forma zapojení občanské společnosti do programu přesídlování. A jako třetí bod zaznamenávám, že způsobilost pro přesídlování v tomto rámci není v souladu s kategoriemi UNHCR, tak jak jsou definovány v manuálu UNHCR. Tento rámec uplatňuje nahodila a nepřiměřená kritéria pro přesídlování uprchlíků. A důrazně máme za to, že je třeba zajistit plánování pro přijímání a integraci. Vrátíme se k některým bodům. Článek 4 těch faktorů, které jsou zohledněny při rozhodnutí odkud provádět přesídlení a další přijímání v souvislosti s řízením migrace a s jejími cíly, rádmi se a další jako kolega z UNHCR zmínil, eh, přesídlení není eh, zatím to účelem definováno, je to forma trvalé ochrany a to by znamenalo posun od humanitárních eh, cílů přesídlení a poskytovat tuto ochranu tedy zejména zranitelným uprchlíkům a poskytnout jim trvalé řešení, které by bylo, to by byla tedy jiná cesta tedy chráněné situace pro uprchlíky, nejsou zahrněn, zahrnuty v tomto návrhu. A komise hovoří o zemích, které jsou na migračních cestách do Evropy, do Evropy. co budeme dělat s konžany v oblasti Velkých jezer. Měli bych, s tím, že bychom měli tedy uchovat humanitární podstatu přesídlování a ta by se měla opírat trvale o potřeby těch nejzranitelnějších. Když se vrátím k cílům uh, rámce pro přesídlování, ty cíle nejsou úplně jasně naznačeny. Skutečně bychom přivítali, kdyby poskytnutí ochrany a podpory a zvýšení kvality míst pro přesídlení bylo zahrnuto také do rámce, abychom věděli, jaké jsou ambice pro Evropu v nadcházejícím období, protože doufáme, že toto nařízení poskytne rámec pro dalších 10 až 15 let. Takže musíme mít vizi, která nebude podmíněna pouze současnou situací, například pokud je o Turecko, ale poskytne dlouhodobější výhled. Proto doporučujeme u článku 7 zahrnout cílené a, cílové a ne maximální počty a také, aby zde byl jasný odkaz na projektované celkové potřeby podle UNHCR. Naše organizace jsou všechny členy těchto organizací a myslím, že bychom mohli přijmout jednu čtvrtinu, 25 osob podle projektu UNHCR. To by, nebylo, to, to by nebylo asi v konkrétním článku, ale bylo by to v, eh, v těch eh, cílech eh, programu. To, co zde zaznamenáváme, je z důvodu transparentnosti z důvodu transparentnosti bychom si přáli, aby byly skutečně definovány jednotlivé programy, které pokrývá rámec. Nařízení se týká jak přesídlování, tedy tradiční přesídlování, které je prováděno v rámci OSN, ale také další eh, právní cesty, jako je humanitární přijímání, tak tady bychom chtěli zejména v článku 8 chtěli toto rozlišit, abychom věděli, o čem hovoříme. Pokud je o způsobilost k přesídlování, my jsme zaznamenali, že článek 5 nařízení uvádí kategorie uprchlíků, které mohou být přesídleny podle tohoto navrženého rámce a které nejsou celá v souladu s klasifikací UNHCR. Například osoby, které, kterým schází alternativní trvalé řešení, není zahrnuta do nařízení. Není zcela jasné, zda přesídlení pro ně bylo dostupné pro tuto kategorii osob. A to bychom tedy si přáli, aby to bylo explicitně uvedeno v nařízení. Jsou zde také osoby, které jsou sociálně ekonomické zranitelné, jako osoby, které mohou být přesídlené. A to je nová kategorie, která byla zavedena v kontextu dohody s Tureckem. A my si myslíme, že přesídlení by mělo být svázáno s kritérii UNHCR pro přesídlení. Pokud je o sjednocování rodin, tak jak bylo uvedeno kolegou z UNHCR, chtěli bychom uh, uchovat kritéria UNHCR pro tyto případy, protože to je jediný způsob, jak sjednotit členy rodiny. Článek 5b zahrne všechny osoby, které jsou již přítomny již v Evropě ale, je, ale také směřuje k zachování rodinné jednotky. To není sjednocování rodiny. To je, to je vlastně využití rodiny za tímto účelem. Pokud je o pra, pra, členové rodinného jádra mají právo na sjednocení a to je jiná cest, právní cesta a ta, ta by neměla být naplňována v rámci UNHCR, tedy Sjednocování rodiny již existuje a mělo UNHCR a jeho rámec by měl být použit pro další případy. Proto navrhujeme doplnit do současného článku 5b2, že takové osoby mohou být přesídleny za účelem sjednocení rodiny pouze, pokud to není možné skrze jiné právní prostředky. Pokud jde o finanční podporu pouze přesídlení, které pro, při probíhá z prioritních oblastí podle ročních eh, plánů přesídlení, dostává podporu z, z rámce, které představuje 10 tisíc na jednoho přesídleného uprchlíka. Financování se také týká tradičních forem přesídlení i dalších forem přijetí. To může odrazovat členské státy od pokračování nebo rozšiřování stávajících programů přesídlení, které jsou základem naší tradice přesídlení v Evropě. Financování by mělo být pružně uplatňováno pro co možná nejvyšší počet uprchlíků bez ohledu na to, zda jsou v prioritním regionu nebo ne. A to se týká zejména těch uprchlíků, kteří vyžadují naléhavou ochranu podle plánu naléhavého přesídlení. A proto bychom vyzývali k tomu, aby zde dvojkolejný přístup byl zachován podle současného AMIFu, kde je 10 tisíc euro na osobu, které patří do prioritní kategorie, zranitelných skupin a 6 tisíc pro osoby, které jsou mimo tyto prioritní kategorie. Tak to probíhalo v minulosti a my jsme si zatím úplně situaci nerozmysleli a myslíme si, že tyto rozdíly by mohly být zachovány a vlastně znamenalo by, že co možná nejvíce lidí bude přijato. Podle rámce není jasné, jak je možné zohlednit eh, běžnou, běžné přesídlení a krizové přesídlení a je třeba zde zajistit tedy skutečnou záchranu lidského života a to je, to je asi jeden z největších příspěvku evropského přesídlení v celém světě. My už jsme e, zmínili nepřiměřené kategorie pro vyloučení, které jsou zahrnuty v nařízení. Osoby, které, kde, které byly odmítnuty z přesídlení, jsou považovány za nespůsobilé pro budoucí přesídlení. A samozřejmě musíme plně pochopit, že veškeré výběrové postupy jednotlivých vlád a případy jsou předmětem zamítnutí z různých důvodů, například ze důvodu složitých, složitého zdravotního stavu, kdy vláda nechce pokrýt náklady za léčení a například, kdy vláda není připravena poskytnout ubytování velké rodině a ta potom může být v budoucnosti vyloučena na základě rozhodnutí i jiných zemí pro přesídlení. To by bylo velmi nespravedlivé pro uprchlíky, aby neměli, aby ztratili způsobilost pouze proto, že byli odmítnuti jednou. Taky se nám líbilo vyjádření že tento rámec by měl vycházet ze stávajících postupů. Článek 10 a 11 podpisují procedury, které jsou uplatněny pro přesidlování a znamenalo by to zásadní přestavbu současného mechanismu podle článku 10, tedy registrace a identifikace právě členskými státy místo UNHCR. Členské státy by se staly hlavními operativními činiteli pro provádění veškerých eh, programů eh, admise. A Tyto, tato kritéria jsou zatím nejasná a místo soustředění na admisi, to znamená výběr, členské státy by také identifikovaly v tomto procesu osoby. Přes eh, dlouhodobé zkušenosti s přesídlením v různých programech tento návrh by vlastně formalizoval postupy, které byly vyvinuty v rámci dohody s Tureckem. Pokud jde o urychlené řízení, myslím, že tedy krizové přesídlení bylo eh, již zmíněno, je to velmi důležitá část našeho přesídlovacího programu. A závěrem bych chtěla zmínit otázku přijímání a integrace. Pokud cílem je vytvořit jednotný systém přijímání v Evropské unii, nařízení by se mělo také zabývat eh, odjezdovým plánováním a přípravami. A pokud jde o e- ekonomické příležitosti, mechanismy musí být vytvořeny, aby umístění uprchlíků bylo dobře připraveno v zemích, které, kde mají být e, uprchlíci přijati. Kromě toho nařízení trestá uprchlíky, kteří přichází z jednoho do druhého členského státu při hledání lepších příležitostí nařízení neřeší skutečné důvody, proč přesídlování není úspěšné. Pokud jde o integraci, snaha, která je nedílná pro veškeré programy přesídlení, eh, doporučujeme tedy, aby členské státy musely plánovat, realizovat a realizovat řádnou politiku Eh, přesídl v plné spolupráci se zúčastněnými stranami na místní úrovni a je třeba také toto přiměřeně financovat. Přesídlení je partnerská aktivita, která vředuje spolupráci s UNHCR, s členským státem a občanskou společností. Občanská společnost je tu proto, aby spolupracovala bez zbytku s dalšími subjekty, aby přesídlování v Evropě bylo úspěšné a aby Další programy byly posíleny a já vám děkuji za možnost eh, toto komentovat. Um, Takže slovo dostanou, rovnou dostane Oskar Ekblad ze švédské migrační agentury, který bude prezentovat eh, švédský národní program znovu usídlení. Máte slovo na 10 až 15 minut. Mnohokrát vám děkuji, pane předsedo. A také děkuji Malin Bjork za to, že mě sem pozvala. Abych pohovořil eh, stručně. Eh, ne úplně eh, tak jako předchozí dva řečníci, protože já jsem tady za právě tu operační agenturu ze Švédska, tak jsem chtěl hovořit o některých našich zkušenostech, které už trvají 70 let. A myslím si, že jsme pořád poměrně úspěšní. Samozřejmě víme, že jsou i jiné způsoby, jak dělat znovu usídlení a i ty operační eh, postupy mohou být eh, úspěšné, když jsou jiné. Na začátku bych eh, řekl, že tohle je něco, co je poměrně intenzivní na práci znovu usídlení tedy ne na zdroje nezbytně, ale vyžaduje si to nesmírné úroveň koordinace a zkušeností, aby ten systém fungoval. Máme alespoň 10 různých partnerů eh, při eh, příjezdu i jednoho znovu eh, usídleného člověka při příjezdu z UNHCR do švédské obce. Je naštěstí školil člověk, který zasahuje 30 let v této praxi a já doufám, že v ní se dodám také tak dlouho. Tohle jsou ty základní věci, který je v tom švédském programu. Jak vidíte, příští rok máme mít 3400 lidí a vláda signalizovala nějakých 5000 osob a to uprostřed. Samozřejmě eh, něčeho, co máme eh, rozběhlého. Podstatné ve Švédsku je, že eh, se to znovu usídlení dělí na základě, tedy provádí na základě potřeb stanovených UNHCR. Je to sladěné, pokud jde o politiku, jurisprudenci, Eh, řádným eh, azylovým systémem švédským, tedy pro ochranu. A jediná výjimka je, že teď byly, eh, byla zavedena pravidla v letě pro žadatele o azyl, kteří dostanou dodatečnou dobročasnou ochranu ve Švédsku. Nicméně znovu usídlení je trvalé řádné řešení pro uprchlíky, kteří přichází do Švédska. Tolik našeho programu. Samozřejmě i my se potýkáme s výzvami, ale nejdříve eh, pohovorím o tomto. Náš program vychází z eh, určité soustavnosti a eh, spolehlivosti. Máme kvóty od 50. let, které jsou veřejně přijímané v Německu. Je to spolehlivý nástroj pro UNHCR. A je také spolehlivé pro obce, které vědí, že tento typ logistiky a operace se dá naplánovat a, a dá se s ním pracovat velice dobře, aby se, aby se vytvořili své vlastní poznatky v této oblasti. Také to eh, souvisí s, no je to spolehlivé pro jednotlivé uprchlíky, protože to zajišťuje slušnou ochranu. Je to založené na potřebách. Migrační agentura dostává příkaz od jednala no právě podle potřeb UNHCR. Ta migrační agentura rozhoduje o přidělení té švédské kvóty každý rok, nicméně je to založené na tom, co se zde eh, popisuje jako eh, potřeba, globální potřeba pro eh, přesídlení. Nyní pro 2017 právě navrhujeme to příští kolo znovu usídlení. Je to klíčové, pokud je o přístup i individuální případy. My eh, vycházíme z toho, že eh, naše kancelář není schopná individuálně rozhodovat o tom, který uprchlík by měl eh, se stát součástí švédského programu a který ne. A to je velice důležitý parametr pro nás, protože to znamená, že my nemusíme se ponořit do eh, různých debat s eh, příbuznými a jednotlivci volně toho, kdo eh, si to zaslouží a kdo si to nezaslouží. To je pro nás role UNHCR a to je připravené tuto roli převzít a my jsme za to velmi rádi. Ten švédský program je velice zeměpisně různorodý. Vlastně on se provádí na všech kontinentech tohoto světa a jeho cílem je zaměřit se na seriózní situaci. 40 až 30 až 40 v současné době je zaměřeno na Syrii, ale také se používá neustále i v těch um, méně akutních situacích, jako je uh, Somálci v, Ke- v, v Keni, Albánci v Iránu uh, nebo Keniané v uh, eh, Sudánu, tak kde se tomu nevěří, eh, tam se prostě nevěnuje tak velká pozornost. sledujeme také eh, ty vznikající uprchlické situace i ty eh, trvající. To je velice důležité, abychom to měli eh, vážené. Je to rychlé, celý ten proces. Máme největší dílčí kvótu na světě pro naléhavé případy, je to 450, příští rok to pravděpodobně bude více. Tím máme poskytovat individuální ochranu pro lidi, jsou velmi eh, ohroženi, například disidenti, lidé, kteří se obávají eh, persekuce okamžitě, eh, lidé, kteří jsou velmi nemocní, kteří můžou zemřít nebo podlehnout velice rychle své nemoci. Lidé, kteří jsou předmětem refulman hm, do země, kde ohrožuje trest smrti a tak dále. Je to velká výzva eh, pracovat s takovými lidmi. Vidíme, že jim můžeme pomoci a někdy eh, to eh, není úplně ideální, protože nejsme schopni z času zasáhnout tak, jak bychom potřebovali. A vidíte také obrácenou stranu této práce a sice lidi, kteří nakonec jsou tedy persekuováni. Máme načí systém selekce ta pravidla a autorské právo, to je právo vlastnictví a dodatečné ochraně a to hří. A potom tady máme standardní bezpečnostní prověrky ve všech případech. To jsou vlastně jediné faktory, podle kterých vybíráme lidi do švédského programu znovu osídlení. Nebudeme konkrétní skupiny, samozřejmě kromě tedy toho zeměpisného původu, což chce ONHCR. Nezaměřujeme se na pohlaví ani věk, nebo etnicitu, nebo náboženství. neposlední řadě jedná se o velice eh, flexibilní a, a reakční nástroj. Eh, my eh, se chceme přizpůsobovat aktuálnímu roku. A to se mění i během rozpočtového roku. Jako státní úředník člověk pracuje podle rozpočtového roku, ale politická situace se nám mění během roku. roce 2011 Libie, samozřejmě pak eh, Sýrie, teď uprchlíci uvnitř Sýrie, kteří potřebují naši podporu, Středoafrická republika a mnoho dalších. Já byl tak, že spolupracujeme s obcemi, které jsou skutečně flexibilní a přijmou i jiné lidi, než plánovali. Děláme to tak, že používáme složky a ne selekční mise. To znamená, že v Malmé sedíme a rozhodujeme o případech Děláme to tak, že máme eh, bezpečnostní službu, která eh, velice dobře funguje a je schopná vyhledávat lidi za, dva, za, za den dva a je schopná eh, zastavit případy, které by neměly projít a také naopak nechat projít případy, které by měly. Rozpočet. To je ručení zemba je jako pořadu veliký. Můžu říci, že znovu se někdy popisuje i jako eh, náročné na zdroje. Tady vidíte eh, světle modrou část palačového grafu, která znázorňuje náklady na eh, dvouletý vládní grant obcím na znovu osídlení. Tohle je přesně to tež, co přichází na obrolíky. Ty další dvě oblasti, to jsou do extra náklady, to znamená zaměstnanci a potom logistika, a to znamená selekční mise v terénu a přivezení uprchlíků do Švédska a tak dále. A poslední věc. Několik uh, slov k výzvám. Výzvy, to jsou uh, velká výzva, eh, tedy, pardon, ubytování, to je velký problém ve Švédsku. To je něco, uh, s čím teď zápasíme takže postarat se o to, abychom eh, nalezli nové a inovativní způsoby, jak použít s, eh, jak využít eh, bydlení na bydlence. To je velký úkol. o tom a samozřejmě povolení k opuštění těch zemí z druhé strany světa, to je logistická věc, náročná věc tady vůbec s Iranem a jsou kulturní orientace. To je velice důležité, aby lidé věděli, do jaké eh, společnosti jdou. Aby věděli, co mohou očekávat, aby se dověděli, co eh, je čeká od, eh, na cestě z uprchlického formátu do švédské obce. Vytvořili jsme náš formát, který je stále zastaralejší a musíme nad tím trávit hodně času je to vlastně taková ta neformální část systému, ale je to velmi důležitá věc. Potom ehm, samozřejmě eh, musíme dávat eh, pozor při eh, znovu osídlávání na bezpečnost. Nicméně bezpečnostní služby dostávají příslušné analýzy, ty případy dobře zpracovává UNHCR a tím se eliminuje i některé případy ohrožení národní bezpečnosti. Když to říkám, tak tím myslím, že znovu usídlení může být velice bezpečný způsob. Švédsko možná nejde ideální země, pokud je o spolupráci s občanskou společností. Máme velmi eh, silný veřejnoprávní monopol, pokud jde o poskytování služeb a můžeme se učit brát od jiných evropských zemí, pokud jde o, o vytváření, o, o nové myšlenky na místní a regionální úrovni, pokud jde o spolupráci s obcemi nebo diasporou. Čili tady opravdu my jsme vzoroví. Poslední věc eh, se týká více strané spolupráce k vytváření kapacit v jednotlivých zemích. Teď eh, jsme zapojeni do projektu EUFRAN, který eh, zkoumá, jak s dalšími evropskými zeměmi tedy vytvořit připravenost na znovu osídlení. A to je jedna z věcí, které by měly jít ruku v ruce s tím stávajícím návrhem. Také eh, eh, jsme primárním členem toho eh, podpůrného mechanismu v rámci UNHCR, který má podporovat státy s sídlení mimo EU. Švédsko tohle financuje podstatnou částkou a budeme to také podporovat odbornými, odborným poradenstvím. Děkuji. Děkuji. Děkujeme za to, že jste nás informoval o situaci ve Švédsku a teď se na situaci podíváme očima Mezinárodní organizace pro migraci. Poprosím vás, aby ta prezentace byla kratší, protože musíme mít ještě dost času na otázky. Poprosím tedy kolegyni z Mezinárodní organizace pro migraci, zda by se mohla omezit asi na 10 minut. Je to tedy, pardon, kolega Petr, eh, Patrice, Petr Děkuji za slovo, pane předsedo. Mnoho z věcí, o kterých jsem chtěl hovořit, už zazněly z úst mých předřečníků, takže já se pouze k některým z nich vrátím a některé zopakuji. Chci říci, že jsem velice rád, že zde mohu být. Když hovoříme o vytvoření tohoto nového rámce pro znovu usidlování. Myslím si, že to je velice ambiciozní cíl a že to je program, který má ještě podpořit a doplnit už existující vnitrostátní programy a stávající architekturu. Víme, že jsou zde určité věci, které vlastně zatlačily na Evropskou unii, aby vytvořila tento eh, solidární a spravedlivý systém, který má chránit ty zranitelné osoby a ty vykořeněné osoby. My tuto příležitost vítáme. Zároveň bychom jak už eh, říkali naši kolegové předřečníci, chtěli také přispět některými komentáři a některými návrhy, jak celý ten rámec zlepšit. Připravili jsme také seznam doporučení pro zpravodaje a pro stínové zpravodaje. Eh, tento seznam jsme zaslali i komisi a jsme velice rádi, že eh, se tady o něj můžeme podělit i s vámi. Za prvé kondicionalita. Vítáme pokrok v celé řadě věcí, které jsou zde, například pravidla pro přejetí pravidla, postupy a také to, že se to musí řešit hned po příjezdu. Jak už říkali předřečníci, tak nám do určité míry činí obavy ta eh, snaha eh, mít zde priority pro země a že to vlastně má, že se má brát v úvahu, zda ty země spolupracují s Evropskou unii. Myslíme si, že to může ohrozit ten eh, hlavní cíl tohoto nástroje, který má usilovat hlavně o pomoc osobám, které potřebují mezinárodní ochranu. Musíme říci, že znovu usidlování je e, možnost pouze pro určitý zlomek e, osob, které jsou zranitelné, které jsou e, v určité konfliktní situaci. A myslíme si, že tento rámec Unie pro znovu usidlování s dalšími programy by měl být lépe sklouben a je důležité, aby se ty stávající programy s tímto rámcem navzájem nějak neoslabovaly. Musíme zaručit to, že zde bude eh, určitý spolehlivý, spolehlivý mm, počet těch míst a že to vlastně bude bezpečnou alternativou k těm nebezpečným cestám. Co se týče tohoto konkrétního cíle, zde se nehovoří o konkrétním cíli, o konkrétním počtu. Není zde vlastně žádný odkaz na to, jak, to, jak, dlouhé, jak vysoké to číslo má být. Pak mám ještě takový vedlejší komentář. Jsou zde tedy eh, ty roční kvóty, ale to tedy celkově zde nebude úplně jasná ta celkový výsledek a také to zkomplikuje situaci i dalším partnerům, kteří se na tom procesu podílejí. Co se týče tzv. druhotných přesunů v rámci Evropské unie, tak tomu chceme říci, že se domníváme, že vlastně dochází ke konvergenci jednotlivých programů pro znovu usidlování a to by tedy mohlo do velké míry omezit tyto sekundární přesuny, nicméně bude to fungovat pouze tehdy, pokud eh, dojde k souladu eh, těch podmínek, eh, které budou fungovat pro žadatele. A to vlastně souvisí s tím, i s tím, že dochází k přepracování směrnice, kvalifikační směrnice. Musí být také dojít k souladu jednotlivých postupů. A druhá věc je ještě důležitější, kromě toho, že zde mají být, že zde mají být poskytován eh, podobný status těmto eh, lidem, tak ti lidé mají mít také v těch, v těch stejných, ve všech zemích stejné podmínky těch různých eh, programů integrace. Tím se dostávám k dalšímu bodu, který se týká integraci. Integrace bude nejlepším způsobem, jak se zabránit druhotným přesunům, ale v podstatě integrace je hlavním cílem tohoto humanitárního programu a je důležitým kritériem pro to, aby celý ten program byl úspěšný. Chtěli bychom tedy dále pozbudit členské státy, aby využili tento rámec Unie pro znovu usídlování, aby ještě více investovali do těch integračních programů. Už to jasně ilustroval rovněž náš švédský kolega. Je pravda, že to je nákladné, vyžaduje si to určité investice. Také bych chtěla říci, že ta částka, ta paušální částka z AMIFu 10 000 eur, musíme se na to podívat, to je pouze určitá taková pobídka, která může částečně krýt operační náklady, ale určitě to nestačí na celé té, celý ten integrační program, který si vyžaduje dlouhodobé úsilí a speciální, specifické struktury. Dále jde o to, že často ty rodiny jsou traumatizovány. Je důležité začít už s opatřením ještě před odjezdem té rodiny nebo toho člověka. Vítáme eh, právě důraz na tyto ehm, předodjezdové programy, na takové orientační programy, tak je důležité ještě je posílit. Eh, Chtěli bychom, aby ty programy byly specifikované, například, že musí být minimálně tři dny dlouhé a e, ty programy by měly dojít, by vlastně měly e, do, do, dokázat i to, že nebude docházet k tomu, že ti lidé na poslední chvíli z toho programu odstoupí. Dále jsou zde další opatření, která vlastně i, i tyto předodjezdová opatření mohou přispět k těm k tomu, že nakonec ta integrace bude úspěšná. Nyní, co se týče kritérií způsobilosti osob, už zase zde zaznělo mnoho komentářů od mých předřečníků, takže tam eh, budu s nimi zajedno. Také je zde mnoho vnitřně vysídlených osob, kteří jsou uvězněni, jsou tedy zůstali někde, eh, někde ve své vlastní zemi. Pak máme zde třeba USA a Kanadu, což jsou země, které spolupracovaly přímo v minulosti s některými těmito zeměmi, které mají vnitřně vysílené osoby. Takže není to opět nic nového, ale eh, je zde nutný rámec pro identifikaci těchto vnitřně vysídlených osob, který zatím ještě není úplně zcela dobře fungující. Je důležité, aby zde nedocházelo k diskriminaci a také, aby zde bylo dobře posuzováno, zda pro některé tyto osoby je právě znovu usídlení nejlepším udržitelným řešením. Také pokud ten program má být i pro vnitřně vysídlené osoby, tak tam také musí docházet k prioritizaci, musí dojít k výběru nejzranitelnějších osob, musí to být také v souladu s každoročním posouzením UNHCR priorit. Dále ještě co se týče těchto priorit a za účelem zabránění diskriminaci, jsou zde také ještě, je zde ještě speciální humanitární program, jsou na základě humanitárních zásad Evropské unie. Chtěli bychom, aby tam byla odstraněna ta kritéria vyloučení. Například je tam zatím zákaz pro osoby, které se snažily vstoupit na území EU Eh, nelegálním způsobem. Eh, ten systém musí fungovat i pro ty osoby, ať už se, mm, pro všechny osoby, ať už se snažili na území Evropské unie třeba předtím dostat nelegálně. No a nakonec, co se týče toho mechanismu, tak vítáme také to, že i ostatní organizace jsou přizvány do eh, tohoto systému. Bude zde tedy ten výbor pro znovu usídlování na vysoké úrovni. Je důležité, aby probíhaly konzultace se všemi zúčastněnými stranami a to eh, včas, aby všechny tyto organizace mohly svými zkušenostmi přispět do toho procesu. My máme asi 65 let eh, zkušeností s programem znovu usídlování. Když jsem hovořil o UNHCR, tak oni také zmínili, že tam je speciální tripartitní mechanismus, který eh, by ten by měl být respektován, měl by být také posílen a je důležité zabránit vytvoření jakési paralelní struktury, to by bylo kontraproduktivní. Chtěl bych vám všem poděkovat i kolegům za komentáře a ještě děkuji za možnost podílet se na, tohoto, na tomto rámci pro znovu osidlování a budeme i nadále vám podporovat, eh, poskytovat podporu. Děkuji poslednímu řečníku, panu Kesádovi, a děkuji také za to, že byl stručný. A nyní už otevírám diskusi. Malin jako zpravodajka celou diskusi uzavře. Nejprve si vyslechneme několik otázek. Poprosím vás všechny, abyste se představili. Jsou zde také někteří stínoví zpravodajové. Zatím zde mám dva poslance nebo poslankyně, kteří se přihlásili o slovo. A pokud eh, se další eh, chcete přihlásit, tak prosím, máte prostor. Takže nejprve paní Stevens. Mrs. Stevens. Hartelijk bedankt. Děkuji mnohokrát. Mí kolegové. Budu hovořit nizozemsky. Děkuji vám eh, za vaše odborné poznatky a zajímavé eh, příspěvky. Mám dvě otázky. Eh, přímo pro UNHCR jednak budoucnosti. Já a v zásadě eh, souhlasím s tím legislativním návrhem. Jde v zásadě o to, aby se eh, spojily všechny eh, snahy národních států, aniž by se dávala pomys, povinnost těch, těm státům zaujmout nějakou pozici vůči třetím zemím. To znamená spojit humanitární snahy a uzavírat podobné dohody jako EU-Turecko. Třetí země umožní o cestování těchto lidí a ti budou v daném přijímacím centru v této zemi. Já jsem velice eh, ráda, že budu moci položit dvě následující eh, dvě otázky. Já jsem pochopila, že UNHCR funguje s eh, systémem bodovým a s pojmem zranitelný uprchlík. A také chci vytvářet nějaký rámcový systém. Mohli byste vysvětlit přesně, jak to funguje? Protože eh, pokud já vím, tak ten rámcový systém eh, má ještě nové dvě kategorie, a sice hospodářství uprchlíci a potom je tady eh, širší pojem pro rodinu. Co si myslí UNHCR pro, o těchto nových parametrech a jak to bude pra, každodenně ovlivňovat to každodenní vyřizování případů? Děkuji, Katy Perry. Děkuji. Neslyšel jsem, že by někdo zmínil, že provázání návrh o přesídlování, tak jak se stalo na spolupráci s třetím zemím, by byl dobrý nápad. A pokud jsem to přeslechla, tak si myslím, že se EU vydává na nebezpečnou cestu. Několik otázek Myslí si někdo, že tento návrh by mohl potenciálně znamenat zvýšit počet přesídlených osob do Evropské unie? Mě by to opravdu zajímalo. Zdá, skutečně to má pozitivní dopad. Pokud jde o financování a poslední e, řečník z IOM o tom mluvil, máte zkušenosti, kdy financování může být pozitivní motivací protože všichni víme, že náklady pro oso- tyto osoby by byly mnohem více než ty částky, které jsou použity jako motivace. Může to skutečně z vaší zkušenosti fungovat? Otázka pro eh, řečníka ze Švédska. Vy jste velmi dobře vysvětlil, že přesídlování je velmi náročné na práci, ne, ne pouze na finance. ale jako pokrokoví lidé v parlamentu my si myslíme, že velký program představující 200, 250 tisíc lidí ročně, podle vaší zkušenosti v zemi, kterou znáte a kde jste působil v oblasti přesídlení dlouho, když se pěláte na další evropské země, myslíte si, že to je věc, která je schudná, kterou dokážeme, anebo jsme možná jako progresivní lidé příliš ambiciozní a pokud ano, tak jak to můžeme dokázat? Poslední otázka. Je zřejmé, že UNHCR sehrává klíčovou úlohu, v celém světě se zabývá přesídlením, ale také jsou místa, a má na mysli třeba Turecko, kde UNHCR není organizací, která vlastně registruje syrské uprchlíky, ale pouze Iráčany, Afgánce a další, kterých je mnohem méně. Je UNHCR v každém situaci nezbytným partnerem, pokud jde o přesídlení, anebo je možno postupovat i jinak s eh, přiznáním, eh, že je potřeba hodnotit potřeby, a to jsou samozřejmě ty mezinárodní normy, které prosazuje UNHCR. Děkuji, Katie. Eh, jako reakci na otázku poslanců požádám také zástupce RCA aby, myslím, naznačili, že by také chtěli přispět do, do diskuse eh, Judith z Argentiny. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem znepokojená tímto návrhem, který je na stole a nejsem si jistá, zda to vede k tomu, že bude víc osob přesídleno do Evropské unie. A panel by mě, měl seznámit se svou představou. My musíme zajistit, že bychom měli vytvořit legální cestu do Evropské unie, což znamená podstatně zvýšit, a já jsem slyšela, že bychom měli přijímat 25 těch, kteří potřebují přesídlení ročně. Myslíte si, že návrh na stole vede k navýšení počtu A jak se díváte na harmonizaci našich norem? Můžete rozvést, jak se díváte na harmonizaci našich norem ve světle národních politik, které existují? A jeden z těchto aspektů harmonizace, který mě znepokuje, je návrh, že byste odmítli uchazeče o přesídlení a není nutné sdělit ostatním členským státům, jaký byl důvod toho zamítnutí a jak, proč není, nemůže být přesídlen do 27 ostatních členských států. A, a jakým způsobem lze nalézt jiné místo pro tyto osoby. Tedy Tolik tedy k té legislativě, která je na stole v současnosti. Děkuji, děkuji Judith. Paní Weinberg. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům, kteří poskytli cené informace. Řeknu jen, že jsem hrdá na to, že ve Švédsku se nám podařilo přesídlit efektivně osoby a je to zejména na základě kvalitní spolupráce s HCR. Můžeme pomoci osobám, které prchají před nebezpečím, z toho mám velkou radost. Dále já jsem přemýšlela o některých věcech, jak může EU vytvářet rámec a jak přistupovat k přesídlování na evropské úrovni. Nutně se dostaneme do sporu mezi evropskou a národní úrovní. A je potřeba, aby tyto dva rámce byly rovnoprávné. 10 tisíc euro za každé přesídlení pro každou přesídlenou osobu. Podaří se nám přesídlit více osob? Já si myslím, vlastně jaký to bude mít dopad na personální zajištění a na zdroje, na lidské zdroje pro ty, kteří budou uplatňovat tato kritéria. Výběrová kritéria těhotné ženy, ženy s dětmi, oběti mučení a také je tu hledisko, že musí se jednat o osobu, která je sociálně ekonomicky zranitelná. Co to přesně znamená? Jak vypadá tato kategorie? Os, většina osob v uprchlických táborech jsou osoby sociálně ekonomicky zranitelné. Tedy jak to oddělit? Dále Ehm, pomýšlíte na přesídlení z Itálie a Řecka do dalších členských států, nebo co si vlastně myslíte o těch zemích v první linii? Máte na, vědo, na, na paměti zejména Itálie a Řecko? Děkuji. Měli bychom také zapojit Evropskou komisi. Také bychom to měli naplánovat. A nyní přeje se někdo další vystoupit z poslanců? Takže ERC vystoupí nyní. Já vás uvádím, protože my jsme zmínili, že další nevládní organizace taky vystoupí, tak pros- děkuji mnohokrát. Děkuji všem řečníkům za velmi zajímavá vystoupení, zejména děkuji Petře a ICMC a děkuji za usilovnou práci na společném prohlášení. A mám, jsem ráda, že mohu vystoupit i z pléna. RC poskytuje naléhavou pomoc v zemích, odkud přicházejí uprchlíci a kde jsou uprchlíci ve světě a jsme také, máme také odbornost, pokud jde o přesídlení. Podporujeme 10 tisíc uprchlíků ročně na jejich cestě k přesídlení a integraci. Mnoho jsme prosazovali celoevropský systém přesídlení a myslíme si, že je to skutečně možnost, která přichází příliš pozdě. A Evropa se by měla přihlásit ke svým mezinárodním odpovědnostem a jako další nevládní organizace jsme znepokojeni tím, aby skutečně tento program poskytoval hodnotu a nejenom omezení a existu, aby abychom nebránili spontánním příjezdům a abychom nebránili jiným bezpečným cestám. Paní Perry zmínila, že pro nás je důležité, aby plán přesídlení znamenal nárůst uprchlíků přesídlených do Evropy. A zaváděl stropy, pokud jde o počty přesídlených, což by mohlo být znepokojivé. ERC volá o minimu 500 tisíc přesídlených v Evropě za dalších pět let, což je 108 tisíc ročně. Myslíme si, že je to přiměřené a dosažitelné. A máme různé materiály, které jsou zde k dispozici, mohou tato čísla podpořit. Na tomto základě máme několik otázek, které bychom položili panelu řečníkům. Pokud je o zachování humanitární podstaty přesídlení, je třeba poskytnout úlohu jak humanitárním aktérům, tak také Evropskému parlamentu, nejenom při vytváření tohoto rámce, ale také při provádění a sledování toho, jak probíhá realizace programu. Můžete se podělit o názor, jak toho nejlépe dosáhnout? zejména z hlediska aktu přenesené pravomoci a složení výboru na vysoké úrovni pro přesídlení. Za druhé, chtěli bychom se zeptat na vaše názor na integraci, protože samozřejmě klíčová oblast, kde může Evropská unie poskytnout přednou hodnotu, je usnadnění a umožnění integraci uprchlíků, kde zůstává velký kus práce, povinné předodjezdové a popřijezdová opatření a existovala by také úloha pro EU při vytváření minimál, minimálních norem u těchto ukazatelů. Děkuji mnohokrát. Mohl bych nyní vyzvat eh, členy panelu, aby zareagovali v pořadí, jak vystoupili a Malin Bjork potom eh, zhrne závěry. Bern Parusel jako první a poprosím všechny řečníky, aby byli co nejstručnější. Děkuji. A aby odpověděli na otázky, které jsou pro ně relevantní. Děkuji. Ano, není žádná otázka nesměřová na mě, ale nechci komentovat ten návrh. Já jsem odpovídal za komparativní studii a nikoli za e, dopadovou studii k návrhu. Pokud je o rozsah přesídlení a zda tento návrh zvýší přesídlení nebo ne, Samozřejmě je tu sklon, pokud, jakožto reakce na politickou krizi, řada zemí se snažila uzavřít hranice a být přísnější, pokud je o azyl, zavádět restriktivní opatření. A přesídlení samozřejmě může mít jinou funkci, než poskytnout ochranu. Může být e, také vlastně upokojit svědomí a řada zemí se pouští do přesídlení, to je pozitivní, ale počty jsou velmi nízké pro řadu zemí, kterými jsme se zabývali. Takže svým způsobem je to také eh, politické sdělení, že děláme něco pozitivního a nezavíráme jenom hranice. Takže třeba se zabývat těmito počty i do budoucnosti. Děkuji mnohokrát Kolega o, za UNHCR, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji za všechny otázky. Pokusím se zodpovědět velmi stručně. Pokud jde o bodový systém zranitelnosti, tady hovoříme o identifikaci eh, uprchů, kteří potřebují přesídlení. Začíná to od první chvíle, kdy se UNHCR seznámí s uprchlíky, navštíví jejich komunitu a není to jednorázová záležitost, kdy rozhodneme, že tento uprchlík je vhodný pro přesídlení. Jde o znalost jedince, znalost komunity, znalost eh, země a eh, znalost rizika. A bodový systém znamená, že například u Syřanů, kde máme vynikající informace o uprchlících, a ty údaje nejsou pouze eh, vlastně zjišťovány UNHCR, ale také partnery v sousedních zemích, kde se schromažují tato data na jedné platformě k dostupné UNHCR. A takto víme, kteří jedinci mají ohrožené děti, které rodiny jsou vedeny eh, dítětem či ženou. A na základě těchto dát eh, můžeme určit osoby, takže identifikace je průběžnou aktivitou a UNHCR skutečně je výdělečné postavení. Několik otázek na širší definice socioekonomická zranitelnost, sinocování rodin. U sociálně-ekonomické zranitelnosti je potřeba definovat, co máme přesně na mysli. Někteří z vás uvedli, že řada uprchlíků by patřila do této kategorie. To je pravda ale je to také důležité, když se snažíme doplnit nová kritéria způsobilosti, aby stávající systém, jak pro UNHCR, pro nevládní organizace, pro státy přesídlení, byly vlastně eh, řešeny podle stávajících kritéria. Pokud budeme doplňovat nová kritéria, která nejsou jasně definována, budeme vlastně narušovat eh, ty pojistky, které v systému existují. Pokud je o sjednocování rodin, jak už jsem zdůraznil ve svém vystoupení, to je velmi citlivá otázka, protože UNHCR má sjednocování rodin jako jedno z kritérií pro přesídlení, ale pouze pro jedince, kteří nemohou jinak eh, využít legální cestu. Tady je to velmi specifický případ. Zahrnutím členů rodiny do takového globálního přístupu, tak vlastně směšujeme přesídlení a sjednocování rodin a možnosti přesídlení, které jsou tak eh, cené a tak vzácné a v podstatě eh, tím naplňujeme ten proud eh, sjednocování rodiny. Takže to je velmi cená složka a ta a to souvisí také s tím navyšováním počtu. Pokud chceme, aby se čísla zvedla, tak je potřeba doplnit přesidlování dalšími cestami a nesmí to být náhrada. A sjednocování rodiny je klíčovou složkou. Pokud chceme zvýšit počty, tak přesídlování je to humanitární nástroj na základě potřeb, je to nástroj ochrany, trvalé řešení a také mechanismus sdílení odpovědnosti a tak je možné to navýšit. A musí to být také řádně zajištěno. Takže pokud eh, to vše je provázáno, tak potom můžeme očekávat zvýšená čísla. Od roku 2012 až roku 2016 UNHCR zdvojnásobil eh, počet uchazečů až na 150 tisíc v roce 2016 pouze za čtyři roky. Hovoříme pouze o návrhy. Ten systém může růst a je to klíčová chvíle po ňorské prohlášení, kde můžeme vidět tedy nárůst počtu. Takže to je základ velkého programu a musí být vycházet ze stávajícího rámce. Máme ještě tři další řečníky, říká pan předseda musíme postoupit dále. Takže tím to ukončím. Děkuji. Takže Petro Huek, Petra Huek. Pokud jde o čísla, tím se stále zabýváme a deset let se snažíme promýšlet, jak toho dosáhnout. Když se podíváte na zkušenost Syřanů, a práci UNHCR odděleně se zabývá dalšími legálními cestami a přesídlením. To bylo poměrně úspěšné. Přes 130 tisíc míst, abych vlastně to odpovídá tomu závazku. Ale tím, že vlastně všechno je sloučeno, sjednocování rodiny se stává součástí eh, přesídlování a oddělení legálních cest a přesídlení, to se vlastně se, ten rozdíl se setřel a tady vlastně prosazujeme jenom jednu z možností. A e, to si nicméně rodiny je možné dosáhnout různými cestami, ale neříkejme tomu přesídlení. Děkuji. Oskar Ekblad. Velmi stručně Eh, navýšení přesídlení v Evropě, jak to dostat z logistického hlediska, aniž bychom se zabývali možnostmi přijímání a podobně. A aniž bychom se pošli do politické diskuse, existuje řada příkladů, například eh, kanadská snaha 25 a 20 tisíc za několik měsíců, to je pozoruhodný úspěch. Tady to nemůžeme zopakovat, protože tak eh, nepřistupujeme k přesídlení. Přesídlení je dlouhodobou investicí a mělo by to narůstat postupně. Ale ne, ne, nebál bych se toho, že by Evropa by se pustila do rozsáhlé operace přesídlení. Je, musíte mít ty stavební eh, části vyhodnocení jednotlivých, eh, v jednotlivých státech a dobrý systém přijímání uprchlíků. Pokud to bude postupně narůstat, tak vidím, že Evropa má skutečně prostor pro vyrovnání se s tou logistickou výzvou. Jsem vděčný za tu otázku. Jeden z důvodů, proč jsme zahájili projekt pro zvýšení připravenosti, abychom vlastně z té politické rovnice vymuli některé praktické otázky a, a když toto dokážete, tak potom je možné se o to odrazit. Děkuji a konečně Patrice Sada z IOM. Děkuji, jak vidíte, je to významná konvergence na vzoru panelu, že ve skutečnosti tu je možnost ambiciozního programu pro EU. A my jsme přesvědčeni, že to může podpořit národní programy, které je třeba podporovat ze strany komise. Ale do jisté míry eh, vše je ukryto v podrobnostech a třeba to ještě na straně toho nařízení vyjasnit. Poslední věc, kterou si přejeme, jsou tak traumatizované a zranitelné populace, a s některými jste se setkali, že dochází k neúspěšnému přesídlení. Jsou to lidé, kteří jsou v obtížné situaci, představuje to velké investice a my jim skutečně dlužíme eh, předložit něčeho, co bude robustní. A postupně narůstající program, který se bude zabývat aspektu integrace. Děkuji. Takže mluvil jste více o integraci než ostatní, tak děkuji všem účastníkům našeho panelu. A nyní se obrátím na Malin Bjork. Malin odpovězte na otázky, ale také nám sdělte své závěry. Je, vaše zpráva je obtížná, pokud jde o návrh komise, tak seznamte nás se, se svým přístupem. Děkuji, děkuji členům panelu a kolegům poslancům. Jak jste řekl, pane předsedo, je to obtížná věc s problematickými články které vyžadují zdokonalení. To je jisté. Avšak je to záležitost velmi důležitá, takže jsme se v parlamentu zavázali s tím něco udělat a zlepšit to. Poslední řečník s IOM řekl, že je to významná míra konvergence a Lidé zde zdůraznili různé otázky, ale je tu velká míra konvergence a já jsem si udělala mnoho poznámek a zmíním jenom několik věcí, které jsem si poznamenala. Myslím, že je zcela pro mě jasné, že přesídlování by se nemělo proměnit v nástroj pro kontrolu migrace. Není to pouze tímto návrhem, ale viděli jsme to také v závěrech Rady o rozvojové pomoci. A to je vlastně také, to také podmiňuje kontrolu migrace a musíme e, vlastně se pustit do velmi vážných rozhodnutí. Tento návrh je možností dobré volby. Řada řečníků zde hovořila o tom, že přesídlování by mělo být e, závislé na potřebách, na potřebách jedince. Je to nástroj ochrany, je to nástroj solidarity. A to je věc, jako parlament bychom měli definitivně určitě zdokonali v tom návrhu. Je mi také jasné, že kritéria způsobilosti jsou v některých místech problematická. Některé věci by měly být promyšlenější. Buď je vypustit z návrhu, anebo lépe je definovat. Zmínili jste sociálně-ekonomická kritéria u vnitřně přemístěných osob. Tam bychom měli diferencovat eh, sjednocování eh, rodiny, protože tam by hrozilo, že čísla poklesnou, pokud eh, to bude nejasné a pokud vlastně stávající nástroje pro sjednocení rodin budou převedeny do přesídlování. Kritéria pro vyloučení, i to je oblast, kde bychom měli ještě zapřemýšlet. Zdá se, že kritéria pro vyloučení se posouvají dále od potřeby individuální ochrany a neměli by být lidé penalizováni za to, že se pokusil nelegální vstup. A pokud jeden členský stát eh, zamítne kandidáta, tak vlastně je vyloučen ve všech ostatních členských státech a to nedává smysl. Je to velmi limitující a nespravedlivý, nespravedlivý eh, zřetel. Řada z vás zmínila integraci. To je jedna z oblastí, kde by návrh měl být také zlepšen, abychom tam toto zapracovali také. A nebudu to více rozvádět, ale mám už té představy z vašich vystoupení a budu se o to ještě dále snažit. Když se podíváme na jednu z otázek, která tu zazněla nejvíce, to jsou ty počty, čísla. Mám kvalitní skupinu stínových, kteří chtějí zvýšit čísla a také Víme, že tento návrh v současné podobě právě toto nezajišťuje. A to je vlastně doplněk dalších eh, legálních cest a exist, musí existovat i právní, ale i také ekonomická architektura, která by to eh, podepřela. Je to logistická výzva, samozřejmě pokud chceme něco zdokonalit ve větším rozsahu, ale existuje tolik dobrých zkušeností nejen ve Švédsku, ale také v dalších zemích, které byly uvedeny ve studii IOM, tak tady by to skutečně mělo umožnit nárůst eh, čísel. Poslední věc, já bych chtěla velmi úzce spolupracovat s vámi a také s kolegy poslanci, abychom měli správnou strukturu, abychom vytvořili evropský rámec, který bude efektivní, který zvýší čísla, ale který nebude vytvářet paralelní, ale doplňující strukturu, aby tyto programy mohly růst společně. Takže to je skutečně výzva, ale už máme představy na stole, například eh, summit eh, s UNHCR, který se týká přesídlení, a měli bychom také vycházet z tripartitní spolupráce, které je základem programu přesídlení v současnosti. Chci vám vřele poděkovat, chci poděkovat všem panelistům, kteří přišli do Evropského parlamentu, aby nás seznámili, aby naši práci obohatili. A tím to nekončí, jsem přístupná i nadále a budeme potřebovat vaše přispění i do budoucnosti, takže vám děkuji za vaši účast. Já vám mnohokrát děkuji a děkuji také stínovým zpravodajům eh, za to, že přišli a děkuji všem hostům eh, z nestátních organizací za jejich příspěvek nejenom dnes, ale eh, k celé této záležitosti. A stejně tak děkuji všem přítomným. Jak Malin říká, ta výzva je nesmírná. Nejenom zde, ale u všech těch azylových eh, záležitostí a důležité je, abychom investovali dost času a dosáhli eh, trvalých eh, výsledků. Děkuji vám za práci, Malin, a hodně štěstí s vaší práci přeji. Děkuji, kolegové. Um, Takže vážení kolegové, děkuji, že jste přišli na slyšení. A máme tady ještě jednu věc na pořadu jednání. Děkuji vám eh, za trpělivost. Máme trochu spoždění. Jedná se o poslední věc dnes. Je to bod 4, a sice rozsudek Evropského eh, soudního dvora z 22. září. Prezentace právní služby parlamentu k eh, rozsudku v NC 1415 a 1, 1C15. Pan Kajlo tady eh, přednese tuto prezentaci. Takže pane Kajo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, rozhodnutí eh, třetí komory úřední, tedy tohoto dvora v září 2016 se týkalo dvou případů Evropského parlamentu, který se snažil o, o zrušení několika rozhodnutí rady k, k datům a společné sdílení tedy dat, těchto registračních dat. Byla to rozhodnutí rady k implementaci některých konkrétních opatření rozhodnutí Rady 2008-615 eh, k posílení přeshraniční spolupráce, zejména pokud jde o boji s eh, terorismem a přeshraniční trestnou činností. Jedná se takzvané rozhodnutí PRUM. Toto eh, rozhodnutí, jak víte, bylo přijato ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva v rámci tzv. třetího pilíře a jeho cílem je zahrnout podstatnutí ze smlouvy z Prumu eh, do eh, právního rámce Evropské unie. Eh, o tom případu rozhodl účetní, tedy soudní dvůr 22. září a je to součást několika žalob, které parlament podal proti rozhodnutím na rady, která představují prováděcí opatření přijatá na stejném zasedání rady v rámci formálního plíře, tedy toho předchozího zmíněného plíře. Abychom to pochopili, tak je důležité eh, uvést, že parlament eh, eh, tvrdil, že článek 9 protokolu 36 přechodných opatření, která se týká jí aktů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, musí být vykládán tak, že se týká pouze hmotných aspektů těchto příslušných aktů a některých eh, specifických eh, účinků těchto aktů, jako například eh, nedostatek přímého účinku. Kromě toho a proti stanovisku Rady má parlament za to, že tento článek 9 protokolu 36 nemá za důsledek uchování v platnosti jakéhokoliv rozhodovacího procesu, který není výslovně eh, zachováván v platnosti v současnosti eh, a který nebyl eh, výslovně zrušen Lisabonskou smlouvou. Ovšem, parlament měl za to, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost sám o sobě nebrání přijetí implementujících, tedy prováděcích opatření podle rozhodovacího postupu podle třetího pilíře pokud eh, tento eh, postup bude eh, zaveden rozhodnutím rady před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, aby se to vyjasnilo, tento obecný kontext, ten obecný právní kontext, tak pokud jde o konkrétní případy, tak Evropský parlament podal dvě žádosti, tedy dvě v tvrzení, která se týkají e, jeho žaloby na zrušení. E, ta první e, se týká příslušných rozporovaných a rozhodnutí rady a ta druhá se týká porušení podstatných procedurálních požadavků. Jelikož to první podání parlamentu bylo dobře podložené a bylo anulováno rozhodnutí eh, rady na základě tohoto podání. Eh, účetní důvod, tedy soudní dvůr nezvažoval druhý případ. Pokud jde o eh, první podání, tak Dvůr uznal, že parlament má pravdu, když tvrdí, že pravidla, podle kterých bylo to rozhodnutí přijato, jedná se o článek 35 odstavec 2 rozhodnutí PROM, je nezákonné, protože stanovuje eh, podrobná pravidla k přijetí opatření, jako je to eh, rozporované opatření, která jsou eh, přísnější, protože se tam předpokládá jednomyslnost a nekvalifikovaná většina na radě. A to si vyžaduje proceduru podle rady. Parlament byl také nebyl konzultován tak, jak měl být podle eh, toho postupu pro přijímání eh, prováděcích opatření podle třetího pilíře. Je třeba zdůraznit znovu, že eh, soudní dvůr zde odkazuje na ustanovení k třetímu pilíři, která platila ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Což je velice specifická situace. Nicméně soudní dvůr rozhodl, že podle postupu podle článku 25 5 odstavce 2, tedy eh, článku 2 rozhodnutí eh, v SPRUM, eh, rada porušila a pravidla třetího pilíře a nezákonně požadovala a jednomyslné rozhodnutí na radě a požádala a nekonzultovala Evropský parlament. Proto soud zrušil toto rozhodnutí. Podle stanoviska přijatého jak radou, tak parlamentem se hm, soud rozhodnul eh, ponechat to rozhodnutí v platnosti, dokud nebudou přijaty příslušné akty, které eh, mají rozhodnutí eh, nahradit. Tyto nové akty musí přijmout rada v rámci stávajícího rozhodovacího postupu a to po konzultaci s Evropským parlamentem. To byl tentýž výsledek, kterého jsme dosáhli u dalších šesti případů před účetním dvorem, kde tedy, eh, eh, tedy pardon, soudní dvůr, kde soudní dvůr anuloval několik rozhodnutí rady. Já jsem k dispozici nyní k odpovězení vašich otázek. Děkuji. Thank you very much, Mr. Kajola. No, děkujeme, pane Kajolo. Doufám, že jste, pan Hala, aho, vy jste přišel kvůli tomuto bodu? Ne? Paní se už to tady spíše tady někteří kvůli schůzi koordinátoru. Tak pane Kajlo, děkuji za vaše úsilí. Jsem si jist, že poslanci to sledovali přes internet. A já tedy sám děkuji za tyto informace. Děkuji za to, že jste nás informoval o této věci. Teď vyhlašuji desetiminutovou přestávku a pak nás čeká schůze koordinátorů a ještě jednou děkuji zástupci právní služby za prezentaci. Máme 10 minut pauzu, pak bude následovat schůze koordinátorů a ještě upozorňuji, že se jedná o uzavřené jednání. Začneme tedy v půl šesté.